kolegové, eh, prosím vás, abyste rychle zaujali místo, protože někteří naši kolegové budou muset hlasovat v jiných výborech, zejména pan Krysogonos. A pokud eh, už sedíte na místě, tak bych chtěl vás upozornit na změnu pořadu jednání, o kterou požaduje jí zejména kolegové, kteří budou hlasovat v jiných výborech v 10.30, takže souhlasíte s tím, abychom nyní přešli přímo k bodu 17, tedy k hlasování. Je někdo proti, prosím? nevidím, že by byl někdo proti, takže je to takto rozhodnuto. Takže prosím, vezměte si hlasovací karty a pokud náhodou někdo by je neměl, tak nám teď sdělte rukou, eh, nebo ukažte nám rukou, jak hlasujete tedy. Samozřejmě sekretariát to zohlední. Tak jste připraveni všichni? Nevidím, že byste byli úplně všichni už zcela připraveni tak prosím zaujměte místo a jdeme do toho. Takže budeme teď hlasovat ohledně zprávy pana, o zprávě pana Svobody. Je to bod 17. Jste připraveni? Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ano, provedeme elektronickou kontrolu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Chybí dva. Chybějí dva. Nemáte karty všichni? Kdo nemá kartu ještě? Dobrá, takže končím hlasování. Kontrola. 13 pro. A plus pan Džambacky pro. Ano, pro, děkuji. Takže 14 pro, kdo je 8 proti. Schváleno. Děkuji. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Zvednutím ruky. Pro. Proti? Stejný počet. To na 14 pro a 8 proti. Je to docela těžké spočítat, omlouvám se. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Zvednutím ruky. Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 14 pro. Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 15 pro. Děkuji. Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 16 pro. Musíme to spočítat. Proti. Zamítnut. pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 2 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 3 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 4 nyní pro. Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 5 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. Děkuji. Pozměňovací návrh 6 teď pro. Proti? Zdrželi se? Dva se zdrželi? Ještě. Není to úplně jasné. Takže kontrola elektronická, zahajují hlasování. Končím hlasování. Takže výsledek 13 pro, 8 proti. Děkuji, takže přijat. A dva se zdrželi. Pozměňovací návrh 7, 7 pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 8 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 9 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 10 pro. Proti? zdrželi se, zamítnut. A teď budeme hlasovat o elektronicky o celém textu. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, děkuji, končím hlasování. Výsledek 21 pro a dva se zdrželi, nikdo proti. Takže děkuji. Práva je schválena. Další hlasování je zpráva pana Svobody také. Pozměňovací návrh 10. Zvednutou rukou pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 11. Pro. Proti. Zdrželi se. No, musíme zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Děkuji, hlasovali všichni. Končím hlasování. 15 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel. Zlaso, uh, zohlednili jsme hlas pana Džambackého. A už máte svoji kartu, výborně, děkuji. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, Zdrželi se? Přijat. 13 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 14 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnut. Samozřejmě není problém bylo to řečeno tak spontánně, že to nemohu zamítnout, takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Děkuji. Výsledek 12 pro a 11 proti a nikdo se nezdržel, takže přijato. Děkuji. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, Přijat. Pozměňovací návrh 2 pro. Proti. Zdrželi se. Myslím si, že je přijat. Nikdo nepožaduje kontrolu, tak je přijat. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 4 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 5 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 7 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 8 pro proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. A nyní už není žádný pozměňovací návrh, budeme hlasovat o konečné zprávě, o celé zprávě elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže výsledek 21 pro, dva se zdrželi a nikdo není proti. Děkuji. Nyní přejdeme k hlasování da, dalšímu a dávám slovo paní Delvo. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, já bych chtěla požádat, abych mohla předložit ústní pozměňovací návrh, ne ke zprávě, protože jsme ho dohodli v rámci trialogu s radou a soudním dvorem, ale aby se do usnesení přidalo to, že připomínáme význam nebo důležitost dimenzi pohlaví při volbě soudců. Takže Which the European... Ten význam, který se týká um, do držení eh, mužů a žen a rovného mezi soudy je důležité. Nemyslím si, že to změní svět, ale určitě je vždycky dobré to připomenout. Předseda, děkuji. Budeme hlasovat tedy. Kdo je pro, abychom hlasovali o tom ústním pozměňovacím návrhu? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Většina a dva nebo tři se zdrželi. A nyní tedy budeme hlasovat o samotném pozměněném článku a bude to elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 16 pro, čtyři proti a tři se zdrželi. Další bod. Ru- zvednutou rukou. Ne, elektronicky, omlouvám se. Takže elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledek. 19 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Děkuji. A nakonec třetí text. Zahajuji hlasování elektronické. Dvacet čtyři. Je to tak? Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. Tak výsledek. 6 proti, 17 proti a nikdo se nezdržel, takže to. Oui, je vous en prie. No, prosím, někdo se chce. Chtěl omluvit, já jsem hlasoval o jiném textu, takže já jsem chtěl původně hlasovat proti. Ale teď už je mi to jasné, děkuji. Tak, ano, zaznamenáme eh, vaši opravu hlasování, kolego. Takže následující hlasování se týká rozpočtu a bude to en hlasování. A raději si myslím, že to uděláme elektronicky, bude to bezpečnější a jednodušší, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování, děkuji. 18 pro, 4 proti jak si nemůžu to dobře přečíst. Ano, tak ještě jedno. 18 pro, 4 proti a nikdo se nezdržel. Musím zaklepat na ten strojek, aby to lépe fungovalo. Takže 18 pro, 4 proti. Nikdo se nezdržel. Takže přecha- při nyní přecházíme k bodu 22. Pozměňovací návrh. Kompromisní číslo 3. Kdo je pro zvednutím ruky? Ano, Někdo žádá o slovo, ano, prosím. Bardzo děkuji. Bardzo... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych rád, ještě než začneme hlasovat, se obrátil na kolegy, kolegyně z politické skupiny socialistů. Zda by nebyli tak hodní a stáhli pozměňující návrh číslo 20 svůj pozměňovací návrh, který apeluje na Evropskou komisi, aby stáhla návrhy týkající se eh, té SUP, čili společnost eh, s omezenou odpovědností jednočlenou. My Teprve ten právní instrument zpracováváme, máme kolego Legrande, který je tam zpravodajem a ono to vypadá tak, že my i tak nenajdeme vhodné řešení a ten návrh celý se zroutí. Myslím si, že by bylo elegantnější a mnohem smysluplnější, kdybychom to vzájemně nepropojovali, ty dvě záležitosti a ty dva postupy my jsme totiž už přistoupili na celou řadu kompromisů v tomto stanovisku a domníváme se, že se jedná o stanovisko kvalitní. Nechceme, aby EPP bylo donuceno hlasovat proti pouze proto, že tam je ten pozměňovací návrh číslo 20. Pokud by se podařilo jej stáhnout, tak budeme hlasovat ve prospěch tohoto stanoviska. Děkuji. Děkuji, pane předsedo samozřejmě jako politická skupina máme silné, silný postoj vůči SUP, ale v tomto případě stahuji pozměňovací návrh číslo 20. Merci beaucoup. Euh, Děkuji vám za to, že jste vyjasnili ty věci, takže budeme moci hlasovat o návrhu číslo 3 a pokračovat podle seznamu, takže kompromisní návrh 3 zvednutou rukou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 13. 13? Ano, 13. Souhlasíme všichni. Takže 13 zvednutou rukou. Kdo je pro? Proti? Musíme to elektronicky zkontrolovat, bude to jednodušší. O, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a děkuji. Hlasovali jste? Aha, tak <laughs> nekončím hlasování. Teď ano? Dobře, tak znovu. Omlouvám se, ale ještě jednou. Hlasujeme o návrhu 13. Znovu zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ano? Pane Lebretone, ano, všechno jasné u vás? Takže končím hlasování. Výsledek. 13 pro a 10 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Přejdeme k pos- ke kompromisu číslo čtyři zvednutou rukou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 15. Kdo je pro? Proti? Zdr- elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Výsledek 12. Pro, proti 11. Pro nikdo se nezdržel, takže zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 18 teď. Zvednutou rukou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 19. Ne, omlouvá se předseda. 21. 21 zvednutou rukou. Kdo je pro? Proti? Z... Musíme elektronicky zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Ano, tak je zahájeno hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A výsledek je 12 proti 11 pro, nikdo se nezdržel, takže zamítnut. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 23, protože 20 byla stažena. Zvednutou rukou, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? No, zdá se mi, že je zamítnut, ale op- z opatrnosti provedeme elektronickou kontrolu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek? 12 proti, 9 pro, nikdo se nezdržel, zamítnuto. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 22. Zvednutou rukou pro, proti, Zdrž elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel přijato. Pozměňovací návrh 24 zvednutou rukou pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovat kompromisní návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací kompromis číslo 6 teď, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh kompromisní číslo 7 pro, proti, přijat. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 36. Kdo je pro? Proti? E, elektronická kontrola. Zdá se, že je přijat, ale nejsem si jistý. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A výsledek? 11 ku 10. Pro. Takže 11 pro, 10 proti a 2 se zdrželi, takže je to přijato. Pozměňovací návrh 37 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 38 pro. A ne, 38 odpadá. Obravuje se předseda. A 39 také. Aha, ano, ne. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 39. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Normálně se mi zdá, že je to přijato, ale ano, tak kompromis číslo 8. Kdo je pro zvednutím ruky? Proti? Elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 pro, 5 proti, 3 se zdrželi. Takže je přijat. Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 45. Zvednutou rukou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 46 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh 9 pro? Proti? zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh číslo 10, kompromis, zvednutou rukou pro. Kdo je pro? Proti? A není to úplně jasné, elektronická kontrola, prosím. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 19 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, takže přijat. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 58. 58 tedy. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 59 pro? Proti? Musíme zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, děkuji. Končím hlasování. A výsledek je 12 proti, 11 pro a 3 se zdrželi, takže je zamítnut. Tak teď jsme teď kompromis číslo 1 zvednutou rukou pro, Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Pozměňovací návrh 4 pro. Proti? Zdrž- eh, přijat. Ještě zdrželi se, opravuje se předseda. Přijat. Kompromis číslo 2 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. Přecházíme tedy k pozměňovacímu návrhu, ne, ke konečnému hlasování a elektronicky tedy zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 19 pro, 4 proti, nebo 2 opravuje se předseda, 2 proti a 2 se zdrželi. Děkuji, je to přijat. Text je přijat blahopřeji. Paní Reda? Uh, on the next report, the... K té další zprávě eh, úmluva o právech osob s postižením. Tady mě zpravodaj požádal o přečtení následujícího sdělování. Eh, z pohled, eh, paní Hautala je totiž v Istanbulu na konferenci k tématu lidských právů. Právech je jasné, že výbor uznává význam tohoto dokumentu. Minulý týden podala dva kompromisní návrhy, ty byly začleněny do hlasovacího seznamu, jedná se o ústní. Jednička doplňuje eh, odstavec dvě a pokrývá desítku, eh, jedenáctka a dvanáctka. Druhý kompromis eh, doplňuje odstavec 3, pokrývá 3 pozměňovací návrhy 18, 19 a 21. Ty dva pozměňovací návrhy slučují důležité prvky, které paní Hautala podporuje a tím, že je postavíme eh, takto, eh, a e, budeme to začlenovat do konečného stanoviska a ráda by, aby všichni ten kompromis podpořili. Merci beaucoup, madame. Nous remercierons. Děkuji, kolegyně. Děkujeme samozřejmě také paní Hautale. A nyní můžeme přejít k hlasování. Začínáme pozměňovacím návrhem 6. Kdo je pro zvednutím ruky? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Pozměňovací návrh 7 pro proti, zdrželi se, přijat. 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh číslo 13 pro, proti, zdrželi se, Přijat. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 17 pro a omlouvám se ve dvou částech. Takže první část sedmnáctky pro, proti, zdrželi se, přijata. A druhá část sedmnáctky pro, proti, zdrželi se, musíme elektronicky zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 15 proti, 7 pro, nikdo se nezdržel, takže odmítnu to. Kompromis číslo 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se, zamít, a eh, přijat, pardon. 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. 24 pro, proti, zdrželi se přijat 25 pro, proti, zdrželi se přijat 26 pro, proti, zdrželi se přijat 27 pro, proti, zdrželi se zamítnut 28 pro, proti, Zdrželi se? Přijat. 29 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. 30 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. 31 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 1 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 2 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 3 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 4 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 5 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. A teď budeme hlasovat o celé zprávě nebo stanovisku elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 22 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Moc vám děkuji a blahopřeji zpravodaji. Doufám, že předáte zpravodajce blahopřání. Tím jsme ukončili hlasování na několik, na pět minut, ne na více. Teď přerušíme schůzi, abychom mohli potom přejít k dalšímu tématu. Le sujet suivant portant sur la portabilité. Euh, tak vážení kolegové, budeme čekat tedy, než tedy přijde předseda, tak aby se zhostil zase. Ano, ano, pan Svoboda už přichází, takže bude moci vést tedy další diskusy. everybody agrees. Yes. Uh, dear colleagues, let us continue. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. A to sdělení předsedy týkajícím se rozhodnutí přijatých koordinátory. Takže za prvé, pan Lebreton byl jmenován zpravodajem eh, na případ um, imunity pana Sotiriose Zarianopulose a pan Marino Epinto se bude zabývat, bude zpravodajem za imunity pana Georgise Gramatikákise. Pan Zvěvka byl jmenován zpravodajem o zprávě, která se týká ochrany imunity paní Jane Collins. Dále e, směrnice s vysílání pracovníků, to je zpravodaj pan Kavada, pan Maštálka byl jmenován zpravodajem pro téma Evropská úmluva o prevenci násilí na ženách a boje s domácím násilím. Paní Komodiny byla jmenována zpravodajkou ke zprávě, která se týká Evropská kulturní politika. Pan Krysogonos eh, bude mít na starost zprávu, která se týká nezákonného obchodování s přírodními subjekty. A pak ještě stálí zpravodajové na následující sta, e, pololetí, takže právní základ pan Kavada, subsidiarita, pan Chrysogonos, sporné záležitosti paní Hautala, komitologie a aktiv přenesené pravomoci paní Ferrara, kodifikace a přepracovaná znění paní Botoné. Takže to bylo jmenování stálých zpravodajů. Také jsme vzali na vědomí návrh usnesení které jsme obdrželi podle článku 133 jednacího řádu. Jedná se o e, usnesení k, o, o správních e, nákladech. E, autoři jsou Sofie Montel a Florian Filipo. To je vše. A nyní tedy, pokud s tím budete souhlasit a na základě pana, žádosti pana Karima, vás poprosím, zda bychom nyní mohli Eh, projednat bod 7, výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě. Nevidím žádné námitky, takže dávám slovo panu Karimovi a projednáme bod 7. Děkuji, pane předsedo. Velice vám děkuji a děkuji i všem kolegyním a kolegům za to, že jste souhlasili s tím, abychom ten bod projednali nyní. Máte opravdu, eh, je to tedy pravda, že Mm, nemůžu časově to projednat jinak. Chtěl bych také říci, že vlastně několik týdnů jsem byl e, nepřítomen a vím, že také někteří kolegové se mě v té době snažili kontaktovat. Doufám, že jsem zde už tak dlouho, jste všichni věděli, že takto to není obvyklý způsob, jak pracuji, že bych byl několik týdnů mimo, ale jedná se tedy o to, že nyní se hodně zabývám tématem referenda ve Spojeném království takže i právě dnes po této prezentaci hned budu muset odcestovat. Takže jsem velice rád, že jste mě sem takto, eh, že jste se mi takto přizpůsobili a že také budete i eh, snad ke mně schovývaví v těch následujících týdnech. Já doufám, že potom 23. červnu vás budu také schopen pozvat na drenka, že se vám také budu moci omluvit za to, že jsem zde teď těch několik týdnů nebyl eh, tak přítomen a nebyl jsem tak aktivní jako v minulosti. Chtěl bych ještě jednou poděkovat eh, kolegům, kteří mi eh, umožnili pokračovat s prací, která je podle mého názoru velice důležitá. Je to důležité z pohledu jednotlivých členských států i Evropské unie. Jedná se tedy o výroční zprávu, o subsidiaritě a proporcionalitě. Já opravdu to považuji za velkou čest, že jsem v pozici, kdy eh, mohu jménem tohoto výboru a Evropského parlamentu se věnovat této věci. Chtěl bych rovněž poděkovat všem svým stínovým zpravodajům za konstruktivní způsob, kterým eh, se vždy eh, ke mně tedy chovají, vždy se mnou spolupracují. Jsou tam ještě určité věci, které jsme nedořešili, ale jsem Eh, doufám, že stejně jako se nám vždycky podařilo to vyřešit v minulosti, takže také se nám to podaří vyřešit i tyto potíže. Takže chtěl bych poděkovat nové zpravodajce a ještě dalším kolegům, kteří vlastně již několik let mě podporují paní Regner, pan Svěvka, paní Angelika Nibler a ještě další, kteří třeba zde možná nejsou dnes přítomně, ale chtěl bych jim ještě jednou všem poděkovat. A teď už velice rychle, pane předsedo, se dostanu k meritu věci. Má mm, ta zpráva byla odhlasována v během dubnové plenárky velice úspěšně a já bych chtěl opravdu posílit principy subsidiarity a proporcionality a také bych chtěl ještě posílit i zapojení vnitrostátních parlamentů v rozhodovacích procesech evropských orgánů. Navrhuji, abych ještě Eh, nyní vás informoval o věcech, které bych rád dodal do té zprávy za rok 2014. Většina té zprávy se týká spíše subsidiarity než proporcionality. Tak tomu tedy bylo alespoň v minulosti, ale letos bych se chtěl právě více zaměřit na proporcionalitu, i když samozřejmě se budu věnovat i subsidiaritě. To znamená více proporční pravidla pro malé a střední podniky a také větší, lepší eh, posouzení proporcionality ze strany Evropské komise. Ty předchozí zprávy se týkaly eh, hlavně hodnocení takzvaného testu subsidiarity a nevěnovali se příliš otázce proporcionality. Podle mého názoru bychom se tedy měli také více zaměřit na to, jak vlastně probíhají eh, v komisi ty testy proporcionality, jaká kritéria se tam používají při těch hodnoceních. Jsem, také jsem si vědom, že třeba výbor regionů i další orgány pravidelně sleduje subsidiaritu a proporcionalitu a je to také důležité, když budeme celkově sledovat dodržování subsidiarity a proporcionality v konkrétních oblastech. Má zpráva byla schválena v Dubnu a zde navrhuji také eh, Mm, hodnocení v polovině období a také ještě konkrétní kontroly na konci legislativního období. A tyto návrhy byly schváleny. Myslím si, že by bylo také dobré, abychom definovali formát toho testu subsidiarity. Chtěl bych ještě všechny kolegy ujistit, že to vůbec nemá nějak podkopat eh, možnosti kolegů eh, modifikovat eh, legislativu ale je důležité, abychom zkrátka během celého toho procesu dodržovali zásady subsidiarity a proporcionality. Navíc to je povinnost, která plyne ze smlouvy. Spoluzákonodárci se pak mohou rozhodnout, jak v tom chtějí pokračovat nebo postupovat. Nyní se jedná také o to, že eh, předáci jednotlivých zemí eh, jednají o těch nových, eh, těch vlastně nových změnách, které se mají týkat eh, řízení Evropské unie. Takže si myslím, že i tam je důležité, aby tam byly všechny ty principy subsidiarity velice dobře zapojeny. Také existují tedy nové, eh, existuje zde tedy nová, eh, nový způsob, jak vnitrostátní parlamenty mohou zablokovat nebo upozornit na nějakou věc. Stačí tedy 16 parlamentů, které se vyhlásí proti. Mně se líbí, že Eh, vnitrostátní parlamenty eh, tedy souhlasí, nebo že vůbec to byl tedy souhlas eh, všech členských států, aby tento mechanismus mohl fungovat. Taky došlo k prodloužení lhůty. Je to tedy nyní 12 týdnů, to vlastně také se to trošku týká té minulé zprávy. Dnes se tomu většinou říká postup červené karty, Znamená to, že do té hry se mnohem více zapojí vnitrostátní parlamenty do celého toho zákonodárného procesu. A navíc vnitrostátní parlamenty mají opravdu povinnost Eh, vykonávat svou funkci, oni opravdu vlastně se musí, musí hodnotit to, k čemu, eh, k, eh, k čemu dochází v Evropské unie. Jde o to, aby ty vnitrostátní parlamenty už nedělali to, co často dělali v minulosti. Oni vlastně říkali, Brusel něco vymyslel, Evropská unie něco vymyslela, my jsme se k tomu vůbec nemohli vyjádřit. Takže teď vlastně je to tak, že vnitrostátní parlament dostane odpovědnost ale zároveň ten postup červené karty není vetem. Ani to nikdy nebylo naplánováno jako určitá možnost eh, práva veta pro vnitrostátní parlamenty. A já ani to zde nechci vůbec nějak eh, nadhazovat, jakož by to mělo být určité právo veta. Další mechanismus, kterého jsme dosáhli během jednání, je to, že komise nyní eh, musí eh, vždy vlastně přehodnotit legislativu, zda odpovídá ehm, principům subsidiarity a proporcionality. Na radě ministrů každý rok eh, se pak projednává zpráva a pokud se nakonec dohodne, že ta legislativa by byla lepší pouze na vnitrostátní úrovni, tak potom rada požádá komisi, aby tu legislativu buď úplně stáhla, anebo ji, aby ji pozměnila. Má zpráva rovněž zdůrazňuje to, že komise vždy musí reagovat na obavy vyjádřené členskými státy a mm, musí tedy vycházet z těch odůvodněných stanoviskách, i když často to jsou malé členské státy nebo malé komory. Pak také asi víte, že je zde ten mechanismus žluté karty. Nedávno se to řešilo v souvislosti se směrnicí o vysílání pracovníků. Bylo to vlastně po třetí, kdy byl využit ten mechanismus žluté karty od doby, kdy ho zavedla Lisabonská smlouva v roce 2009, takže i o tom ve své zprávě budu hovořit. Podle mého názoru je důležité, aby všechny obavy vyslovené členskými státy eh, byly předmětem reakce komise. Ještě bych chtěla říci, že je otázka, jak tedy reagovat na ty obavy vnitrostátních parlamentů, konkrétně se jedná o tu směrnici o vysílání pracovníků. Subsidiarity by se Evropská unie neměla nějak bát. Je to naopak způsob, jak se může přiblížit svým občanům. A je to také důležité, pokud chceme zmenšit ten demokratický deficit. Eh, já tedy eh, ve své zemi, ve Spojeném království, ještě nyní před tím referendem, je opravdu zásadní, abychom občanům ukázali, že jsme zde v Bruselu ochotni vyslyšet ty obavy eh, lidí a že chceme opravdu na té evropské úrovni vytvářet legislativu pouze tehdy, pokud je zapotřebí. Subsidiarita také zlepšuje dialog mezi Evropskou unii a vnitrostátními parlamenty a měla by tedy nakonec vést ke kvalitnější legislativě. Chtěl bych ještě tedy jednou poděkovat všem kolegům, rovněž bych chtěl poděkovat Evropské komisi a také bych chtěl poděkovat i za pracovní programy jednotlivých komisařů, které v mnohých aspektech brali v úvahu právě tyto věci. Je tedy důležité, abychom vytvářeli legislativu takovým způsobem, jakou, jakým od nás očekávají občané, aby to tedy bylo bližší občanům. E, v blízké budoucnosti vás budu informovat e, o tom, jak to dále pokračuje a já doufám, že i tedy až příště, až zde budu hovořit, že Spojené království, Velká Británie e, budou stále ještě členem Evropské unie. Ale také bych chtěl říci, že mám otevřené dveře. Pokud kdokoliv chce ještě přijít s dalšími komentáři, tak se je pokusím co nejlépe do té zprávy zapracovat veškeré komentáře, které kolegové <clears throat> budou mít. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Nyní je čas na komentáře ostatních. Máte k tomu otázky nebo komentáře? Já bych eh, měl jeden dotaz, pokud mi dovolíte. Pane Karime, vy jste hovořil o tom mechanismu červené karty a o té lhutě 12 týdnů. Mohl bych se vás zeptat na váš názor. Domníváte se vy sám, že ten e, mechanismus červené karty se omezuje pouze na princip subsidiarity, protože když jsem si četl text, tak mám pocit, že to je takový širší koncept, že to je širší koncepce, že se to nemusí týkat, že to také není pouze na radu nebo na komisi. Měl jsem pocit, že se to nemusí omezovat jen na obavy z nedostatku dodržování zásady subsidiarity. Pro účely mé zprávy, která se opravdu úzce orientuje na subsidiaritu a proporcionalitu, je to vlastně definice, se kterou budu pracovat, ale rád vezmu v úvahu, pokud třeba někdo řekne z mých kolegů, že bych chtěl tu zprávu rozšířit i trošku obecněji, ale já sám nechci příliš rozšiřovat eh, objem té zprávy nad ta dvě témata, která jsou tam hlavní. Ještě pan Anderson. Děkuji. Já se těším na práci, která nás čeká na tom, o tomto tématu. Já velice silně podporuji myšlenku, že se musí dodržovat zásada pro, pro subsidiarity a že také musí dobře fungovat mechanismus žluté karty. Chci říci, že když už tam došlo ke změně smlouvy, když tam byl za, ten mechanismus žluté karty zaveden, tak je důležité, aby teď ten mechanismus dobře fungoval. My trošku se ale obávám, že ta otázka subsidiarity, která je velice důležitá, nakonec by mohla vést k tomu, že ta legislativa, celý ten legislativní proces se ještě zkomplikuje. To je takový jeden můj, jedna taková moje obava. Ale já doufám, že to během té práce vysvětlíme a že ty obavy rozptýlíme. Děkuji. Ještě se hlásí paní Butone. Vážení kolegové, vážený kolego Karim, já vám děkuji za všechny vaše připomínky, které jdou určitě správným směrem. Nicméně konstatuji, že zpráva z roku 2014 zpracovaná komisí je trošku povrchní, jako obvykle. Pokud se týká dopadové studie, zpracované studii, tak výsledek je znovu nepřijatelný. Je pravda, že zpracování protokolu číslo 2 je více než problematické, což čas, často způsobuje uh, ty důvody, které musíme brát za bernou minci a to není přijatelné. Uh, je, hovoří se zde o 32% dopadové studie, které vyžadují zlepšení na úrovni subsidiarity. Takže číslo 50% za rok 2014, které bylo oznámeno ve zprávách za rok 2012 a 2013, No. Můžete nás informovat o rozdílu v těchto dvou číslech obecně, a to bylo navrženo. Je nutné, aby tyto dopadové studie byly v polovině období a potom na konci legislativního období, protože ty návrhy se mohou výrazně změnit lhůta pro národní parlamenty, aby vydali odůvodněné stanovisko, je nyní příliš krátká pouze na začátku procesu a to se musí rozšířit na celé, celou dobu trvání legislativního postupu nebo alespoň v jednotlivých těch obdobích, o kterých jsem se zmínila. Národní parlamenty musí se více zapojovat a také být lépe informovány o různých postupech. Program z 12. a 14. června se zabývá těmi procesy červené karty a žluté karty a to eh, ten systém ukazuje, do jaké míry Evropská unie eh, porušuje tyto principy, které vlastně uvedla, jako že jsou to základní právní principy, které by měly být uplatňovány. Děkuji. May now give the floor to eh, Mr. Le- Já teď dávám slovo panu Latýnemu za komisi. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi několik komentářů jménem komise. Týká se to vlastně toho úvodního mm, komuniké pana zpravodaje. Takže zaprvé, to, že se chce soustředit na proporcionalitu, to vítáme, protože je pravda, že subsidiaritě se už celé roky věnujeme do hloubky, ale možná, že ta proporcionalita byla trošku opomíjena, možná bychom se na ní měli více zaměřit. A komise, v komisi to je také součástí té agendy Better Regulation. Mm, souhlasíme také s tím, že je důležité plně Eh, používat zásadu proporcionality, že to musí být také potom eh, se z toho budou vyvozovat nástroje, které se používají a intenzita těch některých kroků. Také je teď vlastně chvíle, kdy zde připravujeme novou interinstitucionální dohodu o lepší právní úpravě a ta právě také obsahuje určitá ustanovení, která se týkají jak subsidiarity, tak proporcionality. Takže si myslím, že čím konkrétnější můžeme být v těchto věcech, tím lépe. Za druhé, číselné údaje, o kterých hovořila paní poslankyně, ptala se na počet těch věcí, které byly znovu předloženy to, té radě pro přeskum Regulatory Scrutiny Board. Během posledních let bylo tento, byl tento orgán posílen, ta rada, a také některá generální ředitelství byla požádána aby tam vlastně došlo k, e, znovu k hodnocení nebo k posouzení, pokud se domnívají, že ta kvalita není dostatečná. A právě jedno z takových věcí, kterých se to týká nejčastěji, je subsidiarita. Ta čísla, ta mm, nejsou, ta vlastně ukazují, že opravdu komise klade velký důraz na to, aby právě ta rada pro přeskoumávání právních textů kladla velký důraz na, na um, subsidiaritu ale také se to týká jednotlivých oblastí. Takže nemůžete říci, že když třeba to číslo se nějak snížilo, takže komise třeba otázce subsidiarity neklade takový důraz, tak tomu zcela jistě není. A nyní ještě, co se týče mechanismu žluté karty. Komise není o tom přemýšlí. Obdrž 14 komor nám zaslalo odůvodněné stanovisko, které se týká směrnice o vysílání pracovníků. A to už je tedy nad ten prach, kterým se aktivuje mechanismus žluté karty. To, jak se tomu říká, tedy takzvaná žlutá karta. Komise nyní přeskoumává tuto situaci. Existují možné tři cesty, kterou stanoví protokol dvě smlouvy. Komise buď může modifikovat, nebo může si zachovat, nebo může stáhnout ten návrh je to vlastně po třetí, kdy jsme dostali žlutou kartu v těch předchozích dvou případech. Tomu to bylo tak, že jsme našli jiná řešení. V tom jednom případu komise stáhla svůj návrh a v tom druhém případu ten návrh ponechala, ale lépe vysvětlila a vysvětlila, proč ho chce ponechat. V této chvíli nedokážu ještě říci, jak se rozhodne kolegium komisařů, ale mohu říci, že zcela jistě ten mechanismus žluté karty už teď byl mm, aktivován. Komise nyní e, studuje obsah odůvodněných stanovisek těch 14 komor, takže máme zde vlastně 14 textů a potom se kolegium komisařů rozhodne, jaká je nejlepší cesta vpřed. Děkuji. Také děkuji. Chce se k tomu ještě pan Karim vyjádřit? Ano, děkuji, pane předsedo. Já už asi k tomu nemohu nějak moc eh, reagovat. Vše, co jsem si vyslechl, tak ne, že bych se vším úplně souhlasil, ale myslím si, že vše je činěno s takovými konstruktivními úmysly. A myslím si, že tedy mm, já se pak podívám na to, které z těch eh, věcí bych tam mohl začlenit, ale myslím si, že třeba to, co jsem teď slyšel od komise, to se mi líbí, to bych chtěl podpořit. A také vlastně jste příslip komisaře Timmermanse, který učinil. Pak jste také ta nová interinstitucionální dohoda. Takže si myslím, že celkově máme takový velice dobrý výchozí bod. Můžeme jednak vycházet z předchozí práce, která už byla učiněna, ale také se můžeme výrazně posunout od té situace, v níž se nacházíme nyní. Děkuji, říká pan předseda. Můžeme tedy ukončit bod číslo 7. A nyní nás čeká bod 15. Jedná se o výměnu názorů na téma přeshraniční přenositelnost služeb poskytování digitálního obsahu online na vnitřním trhu. Zprávu eh, nám eh, přednese pan Jean-Marie Kavada. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych nejprve rád stanovil několik eh, obecných principů, které, kterým se ten text řídí. Navrh zprávy, kterou dostanete co nejdříve, musí splňovat pět obecných principů. První je to, že to nařízení musí být úměrné skutečnosti eh, trhu těch, to, s tím digitálním obsahem a počtu potenciálních uživatelů těchto služeb a, přes, a to přeshraničním způsobem. Mělo by to být 29 milionů osob, to znamená přibližně 5,7 evropských spotřebitelů. Druhý princip je, že nařízení o přenositelnosti v žádném případě nesmí poškozovat úroveň ochrany autorských práv nebo práv eh, v Evropské unii a to z toho důvodu, že je to zdroj nebo jedno z druhů bohatství kulturních činností a nevidíme žádný obhajitelný důvod, aby vlastně to přešlo do jiných rukou, toto bohatství. Třetí princip je, že z tohoto důvodu dodržování principu teritoriality eh, musí být dodržován. Přenos, přeshraniční přenositelnost nesmí být spojována s s přeshraničním přístupem, který je etapou k, k trošku zmatenému přístupu v této oblasti. Čtvrtý princip právní základ tohoto nařízení musí být považován za výjimku ve prospěch přenositelnosti a nikoliv jakožto nějakou, nějaká nová norma pro změněna, změnu nebo rozředění autorského práva. A pátý a poslední princip je, že smluvní vztahy mezi oprávněnými osobami a poskytovateli služeb musí být neutralizovány. Uplatnění přenositelnosti nesmí vést k nějakému znovu vyjednávání smluv směrem nahoru tedy. Také bych chtěl ještě zdůraznit několik bodů a to nejprve, co se týká oblasti působnosti toho textu. To nařízení musí automaticky platit na služby onlineových obsahů, které jsou poskytovány za úplatu, protože poskytovatelé služeb tohoto typu jsou už schopni ověřovat jaký je vlastně členský stát, ve kterém sídlí předplatitelé. Bezplatné onlineové obsahy tedy musí využ- využívat určit opt-in vzhledem k oblasti působnosti nařízení, pokud poskytovatelé tohoto typu služeb mají technické prostředky a finanční prostředky k tomu, aby splnili požadavky nařízení, tak potom si mohou vybrat, rozhodnout tedy, že to budou dodržovat bez poskytovatele bezplatných služeb. Musí také volně, svobodně zhodnotit relevantnost přenositelnosti vzhledem k rozsahu a vzvyklostem jejich trhu. A konečně stále, co se týká bodu působnosti nařízení, přenositelnost nesmí způsobit způsobit nákl- ne- neúměrné náklady na uplatňování přednositelnost určitě představuje určitou zátěž pro některé spotřebitele a velcí poskytovatelé služeb těch obsahů online. Nesmí se to prostě stát nějakou zátěží pro ty menší aktéry, kterých je velký počet v Evropě, zejména veřejné služby které v této věci budou mít větší problémy než poskytovatel, soukromí poskytovatele. Druhý bod, který, o kterém bych se chtěl zmínit, to jsou záležitosti definic. Pro, návrh nařízení spočívá na dvou klíčových pojmech které je určitě vhodné si zapamatovat a přesně definovat. Členský stát ten rezidenční a potom dočasná přítomnost v nějakém státě jiný než stát, stát kde je to trvalé bydliště. Pro ty členské státy s trvalým pobytem, s trvalým bydlištěm, tak to jsou členské státy, ve kterém má abonent trvalé bydliště a kam se pravidelně vrací a ve kterém obvykle tedy spotřebovává ty služby nebo je předplácí si je. Dočasná Přítomnost je časově omezená přítomnost a nikoli trvalá. V duchu toho nařízení se musí jednat o, o přechodné období, kde vlastně je ten člověk z osobních nebo pracovních důvodů mimo stát svého trvalého bydliště. Může se také jednat o dlouhodobá trvalá období, kdy tráví čas například z, z, z profesních důvodů v jiném státě. Musí to však být omezeno v čase a musí se vracet do členského státu, ve kterém má trvalé bydliště. Máme na mysli zejména studenty v rámci programu Erasmus, na vysílané pracovníky, prostě lidi, kteří zejména z profesních důvodů jsou mobilní je vyloučeno, že by se tam zapracoval nějaký časový limit, co se týká počtu dnů nebo týdnů, případně měsíců do toho nařízení, protože kritéria pro ověřování toho obvyklého bydliště jsou předmětem striktního, seriózní definice, která je přesně vymezená a kontrolována. A za těchto podmínek tedy není nutné tam stanovovat nějaký časový limit pro spotřebitele, protože za prvé se nám to zdá trošku akrobatické, nereálné a a těžko proveditelné. Třetí bod, u kterého bych se chtěl pozastavit, vážení kolegové, a uvést několik detailů, se týká kritérií ověřování nebo kontroly členského státu toho trvalého bydliště. Kritéria ověřování musí být zapracována do polootevřeného seznamu. Tím mám na mysli seznam, který bude zahrnovat striktní kritéria, která, které, která dodavatelé si budou muset vybrat podle jejich obchodního modelu na straně jedné a otevřenost všem kritériím, na, která, na kterých byla uzavřena pře, běžná dohoda mezi oprávněnými osobami a poskytovateli tak, aby vlastně poskytovala dostatečnou bezpečnost jako ta kritéria zapsaná v seznamu. Tento kompromis se mi zdá eh, dvojitě pozitivní. Za prvé, měl by umožnit zajistit dostatečnou bezpečnost oprávněným osobám, aniž by nicméně ti poskytovatele byli zbaveni vybrat si tě, ta lepší, vhodnější kritéria pro jejich trh umožňuje to také přizpůsobit v budoucnosti seznam potenciálním inovacím v oblasti těch ověřovacích kontrolních kritérií, která pravděpodobně z důsledku, v důsledku technologického programu asi nastanou. Omlouvám se, že jsem možná hovořil trošku dlouho. A v této oblasti, u toho posledního bodu, tak bych chtěl sdělit. Jakmile ta kontrola členského státu trvalého bydliště spotřebitele nebo toho předplatitele bude stanovena, tak ten dodavatel může provádět kontrolu jeho IP adresy tak, aby identifikoval pravidelné využívání služeb digitálního obsahu v jiném členském státě, než je ten stát jeho dlouhodobého nebo trvalého bydliště. Pozor, nejedná se zde však o to, abychom nějak sledovali pře- cestování toho spotřebitele, nejde o přesnou geolokalizaci, ale jde pouze o vlastně oznámení opakovaný, opakovaného využívání služeb digitálního obsahu abonenta mimo členský stát, ve kterém má trvalé bydliště, aby nedocházelo k nějakým odchylkám, k nějakým problémům. A chtěla bych připomenout, že ta kontrolní kritéria jsou v každém případě podrobena ustanovení směrnice o ochraně osobních údajů. Za těchto podmínek máme tedy rámec, který může bezpečně fungovat. Další bod týkající se platnosti nebo uplatňování nařízení, retroaktivita nařízení, kterou navrhuje směrnice, by měla vést k tomu, že by to mělo platit na smlouvy uzavřené před datem vstupu v platnost, se mi zdá ta cesta, kterou bychom se měli ubírat. Ale Přestože komis, na, komise naplánovala lhůtu 6 měsíců na transpozici tohoto textu, tak já bych navrhl spíše období jednoho roku, tak aby se všichni mohli tomu přizpůsobit. Uplatňování těch kontrolních ověřovacích kritérií a konkrétního ověřování pohybu těch předplatitelů by mělo trvat více času než 6 měsíců. Stejně jako přizpůsobení harmonizace smluv podepsaných před vstupem nařízení v platnost, protože je to poměrně složitá organizace, kterou bude potřeba zavést a musíme mít určitý rámec pro zavádění technologických inovací, musíme se vyhýbat podvodům a vyhýbat tomu, aby trh s poskytováním těchto služeb poškozoval ty zúčastněné strany. Pokud jde o poslední bod, tedy rekapitulaci harmonogramu pro výbor Jury, tak čtyři drobné poznámky, které bych vám chtěl navrhnout. Návrh zprávy bude předložen překladatelským službám Evropského parlamentu 21. června 2016. Zaznamenejte si tato data, takže 21. června pro překlad. Potom budeme diskutovat o obsahu návrhu zprávy 11. července Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je stanovena na 15. září a nakonec pravděpodobně o návrhu splávy se bude hlasovat ve výboru Jury, pokud všechno proběhne dobře, 13. října. Chcete, abych případně zopakoval ta data, abyste si je mohli správně zaznamenat? Jinak jsem vám samozřejmě k dispozici, kdykoliv vám je upřesním. Děkuji vám, pane předsedo a kolegové, za dlouhou pozornost. My vám a rovněž děkujeme za tuto prezentaci. A nyní paní Reda. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za to, jak nás seznámil s těmi základními myšlenkami i s tou časovou osou. Souhlasíme s tím, že je důležité co nejrychleji postupovat vpřed. Komise zcela jasně komunikovala, že je to taková, um, takový předkrm, který nás chce spíše seznámit obecně s obsahem a z pohledu spotřebitelů tedy je důležité se shodnout na tom, na čem nám záleží. Mnohé z těch obecných principů, se kterými přichází zpravodaj, je něčím, s čím můžeme souhlasit, tedy nezavádět konkrétní limity. Například u studentů Erasmus, to je jedna ze skupin, kterým ten návrh pomůže nejvíce, ale tady stojí za to zdůraznit, že zejména v zájmu těchto skupin leží, abychom vyjasnili v tom návrhu, že jakýkoliv poskytovatel služeb nemůže být donucen k tomu, aby nabízel ekvivalent toho, co má student k dispozici ve své domovské zemi. Pokud například student cestuje z Francie do Itálie jako student v rámci programu Erasmus, tak operátor nebude donucen k tomu, aby eh, musel eh, pouze nabízet eh, francouzský repertoár, ale rovněž i k italskému by měl mít student přístup, protože tady právě jde o to, aby se seznamoval jinou kulturou a tak dále. Ale to možná bude muset být vyjasněno v jednom z úvodních ustanovení. Jedna věc, kde se zpravodajem souhlasit nemohu, je, že, musí, že se musí přistupovat k pravidelným ověřováním IP adres, abychom mohli rezidenta kontrolovat. Tady nemůžeme souhlasit s tím, že IP adresa by měla být zároveň nástrojem poměřování něčí lokality a zároveň i verifikovat, ověřovat rezidenta protože tady hovoříme pouze o případech, kdy se jedná o to, že rezidenční příznaky a IP adresa nejsou totožné, tedy prozatímní lokalizace není totožná s IP adresou a samozřejmě, že lze říci, že pravidelné navracení do místa bydliště je dobrou definicí toho, co znamená eh, bydliště. Na druhé straně zna, ale pravidelné ověřování IP adresy znamená, že by spotřebitel musel určitým způsobem této adresy využívat, aby tohoto cíle mohlo být dosaženo. My zároveň musíme dávat pozor na to, aby jakékoliv ověřování čehokoliv o spotřebitelích bylo úměrné tomu, co chceme dosáhnout. Tady by tomu tak nebylo. Tedy adresa IP musí být pro poskytovat služeb dostačující k tomu, aby mohl této osobě poskytovat dané služby v dané zemi, ale nesmíme ty dva principy směšovat a dělat z adresy, z IP adresy, nějaký důkazní prostředek k tomu, kde má příslušný um, Eh, člověk bydliště. Tam spíše by mohlo být využito údaj, eh, údajů na kreditní kartě nebo bankovním výpisu. Ono je samozřejmě dokonce snažší změnit IP adresu, než si eh, změnit bankovní výpis a tak dále. Takže to bude i spolehlivější způsob na určování jak trvalého, tak přechodného bydliště. U té retroaktivity tam plně souhlasíme s tím návrhem. Ani by neměly být smlouvy znovu vyjednávány. Ale přesně proto se domníváme, že by šestiměsíční období mělo stačit. Pokud nepotřebujeme znovu vyjednávat smlouvy, tak implementace návrhu by měla být možná poměrně svižně a to by bylo i v zájmu spotřebitelů. Budeme tedy eh, s potěšením vyčkávat, než do, dostaneme do rukou konkrétní návrh a pak můžeme v diskusích pokračovat. Děkuji, pan Šus. Děkuji, pane předsedo. Já na úvod bych eh, rád omluvil kolegyni Angeliku Nýblerovou. Nemůže zde dnes bohužel být, má jiné povinnosti. Proto ji zastupuji a jejím jménem zde přednesu pár slov. Tedy jménem kolegyně Niblerové bych rád poděkoval zpravodaji a kolegům za jejich příspěvky. A kolegyně Niblerová se domnívá, že návrh, jak Evropské komise o přenosnosti obsahu online eh, je dobrý, kvalitní. Žijeme v dobách, kdy pro mnohé občany už je obvyklé a normální zdržovat se ať už na kratší nebo na delší dobu někde v zahraničí. No a samozřejmě, že i na těchto cestách a pobytech eh, nechceme rezignovat na vše, co už máme doma k dispozici, mezi jinými právě ani na své případné předplacené služby. Jménem kolegyně Niblerové však tři připomínky. Za prvé, z jejího pohledu záleží na tom ještě jednou zdůraznit, že se jedná u návrhu nařízení o otázku přeshraniční přenosnosti. Nikoliv o otázky přístupu, přeshraničního přístupu k obsahu online. Tedy například, když si někde v Německu nasmlouvám služby, jako například Sky Sport, tak bych měl mít možnost ve Španělsku čerpat tuto službu, aniž bych si musel ve Španělsku předplácet, případně aniž bych měl přístup ke španělskému Sky Sportu jako takovému. Takže to je první věc, to se ještě musí eh, doprecizovat. Druhá věc, v čem spočívá definice, to už kolega i zmínil, co znamená definice členského státu bydliště. To musí ještě být upřesněno a rovněž i kontrola či ověření toho, který stát je naším členským státem bydliště. Tady apelujeme na nebyrokratické řešení a přitom definice musí být natolik solidní, aby i možnost přeskoumání, která země to je, mohla být solidní a nemohla být spochybněna. Třetí věc. Domníváme se, že dává smysl zatáhnout do oblasti působnosti i takzvané služby zdarma, tedy free services. Většinou nejsou na překážku žádné smluvní záležitosti a není ani možnost ověřovat, tedy není nutné ověřovat členský stát využívání této služby. Tedy pokud by to bylo možné, chtěli bychom, aby poskytovatelům těch takzvaných free services byla nabídnuta možnost opt-in. Jinak se těšíme na, těšíme na další diskuse. Děkuji, pan Kester. Děkuji. My jménem naší politické skupiny vítáme tuto zprávu či přípravu zprávy o přenosnosti, přeshraniční přenosnosti um, služeb. Ono je to opravdu zásadní, aby naši občané mohli přeshraničně využívat svých služeb, které si nasmluvali. Jádro návrhu komise spočívá e, v e, juristické právní otázce nasmluvaných služeb to se musí zcela jasně nadefinovat, aby pokud se někdo přechodně nachází v jiném státě, tak by stále ještě měli možnost stejného přístupu, jako kdyby byli ve svém původním státě a že i ten poskytovatel by jim měl možnost poskytnout tu službu v jiném státě, aniž by si musel opatřovat případně licenci v tom státě, v němž se zdržuje jeho abonent. Tady by nemělo docházet ani k časovým omezením, což by se dalo vyřešit definici státu bydliště. To by z našeho pohledu mělo stačit. Podporuji definici státu bydliště tak, jak se nachází v návrhu Rady. Jedná se o členský stát, v němž se obvykle zdržuje předplatitel a v němž či do něhož se pravidelně vrací Mm, poskytovatelé služeb musí je, mít možnost jednoznačně ověřovat to, že se jedná o právě tento eh, členský stát, musí k tomu mít možnost eh, využít různých prostředků, musí vše být přiměřené i důvěryhodné a nikoli nutně to, co eh, by mohlo znamenat trvalé hlídání, dozor či kontrolu toho, kde se zdržuje daný občan. E, musí být zachováno zároveň právo na ochranu osobních údajů. To je bezpodmínečné. Cíl nařízení nespočívá v tom, abychom stávající e, nějakým způsobem se dotkli či spochybnili stávajícího licenčního řádu výroby, šíření, kulturních produkcí a tak dále. Další otázka spočívá v tom, že by mělo být jasné, že poskytovatel služby nemůže požadovat dodatečnou úplatu. E, pokud abonent je zkoumán, zda se zdržuje na území daného členského státu, tak by měl být i stejným způsobem ověřováno to, kde se zdržuje osoba, která se chce dočasně přemístit. Občané Evropské unie by měli mít možnost těžit z svobody pohybu, svobody usídlení, tak jako popsal pan Kavada. Mm, doufejme, že se dopracujeme úspěšné a uspokojivé podoby tohoto dokumentu. Děkuji. Můžeme nyní dát slovo panu Šmímanovi jménem nizozemského předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Návrh nařízení o přenositelnosti obsahuje prvním krokem završení digitálního jednotného trhu, což je jedna z klíčových priorit nizozemského předsednictví. Členské státy vyjádřily silnou podporu pro rychlé vyjednávání. To už bylo v únoru na zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Od té doby se už intenzivně vším zabývají experti. Výsledný kompromisní text byl pětkrát proskoumán pracovní skupinou a dodatečný kompromisní text byl 26. dubna proskoumán i příslušnými ataše. Díky eh, konstruktivnímu duchu, v němž spolupráce probíhala, bylo dosaženo kompromisního návrhu a to už 13. května. A následující zasedání Rady pro konkurenceschopnost eh, má za úkol akceptovat eh, tento text, což může znamenat započetí příslušného trialogu. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Děkuji všem. Euh, Děkuji, pane předsedo, omlouvám se. Já bych chtěl nejprve poděkovat za vyjádřené připomínky a jed, zcela jednoduše bych chtěl říci, že za těchto podmínek na základě toho, co řekl zástupce rady, se pokusíme pracovat co nejrychleji, tak abychom jak neudělali krok zpět, protože parlament by měl sloužit spíše k tomu, aby vytvářel rámec pro exekutivu a ne naopak. Takže vám děkuji a za vaše připomínky samozřejmě eh, budu vám dále k dispozici pro jejich zapracování a pro spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji a tímto končíme práci nad bodem číslo 15. Přecházíme k bodu číslo 25. To je návrh zprávy týkající se um, občanskoprávních aspektů um, zákonu o robotice. Paní Delvo. No. Děkuji, pane předsedo. V lednu 2015 náš výbor se rozhodl, že vytvoříme pracovní skupinu ohledně právních a etických dopadů robotizace. A jsem velmi ráda, že jste dnes mohu představit ten návrh zprávy, který byl poslaný včera ve formě, která je tak ještě předběžná tedy a musí být to ještě doplněno vysvětlujícím prohlášením, ale já jsem v každém případě chtěla dodržet tu lhůtu, kterou jsme si stanovili, to znamená, že představím tuto zprávu v květnu, protože jakmile jsme zahájili práce, tak se rychle ukázalo, že ty otázky, které se týkají robotizace, přesahují vlastní kompetence našeho výboru. A tedy chtěla bych eh, ponechat dostatek času členům ale také ostatním výborům, aby vlastně mohli vyjádřit své stanovisko, proto ta lhůta pro pozměňovací návrhy byla stanovena až na říjen letošního roku. Takže bych také chtěla poděkovat všem členům pracovní skupiny a zejména členům sekretariátu našeho výboru, právní službě a konkrétně speciálně z toho, kteří zahájili předběžnou studii o všech žádoucích a nežádoucích eh, účincích robotiky. Při, přítomní kolegové mi slíbili, že jejich zprávu, že svou zprávu pošlou co nejdříve. Takže nyní, pokud se týká vlastního tématu, tak můžeme konstatovat, že trh robotiky se rozvíjí skutečně závratnou rychlostí a že všechno nahrává tomu, že skutečně zde čelíme nové e, průmyslové evoluci z obecného hlediska robotika a umělá inteligence jsou obory budoucnosti a je v každém případě reálné říci, že roboty budou zastoupeny stále více ve všech oborech činnosti, průmyslových odvětvích, v dopravě. Myslím si, že drony už zde máme, aut, vozidla bez řidiče jsou připravena vyrazit na naše silnice, jsou v testovací fázi, ale také v zemědělství, ve službách v domácnosti, ve vzdělávání, aniž bych hovoř, mluvila o hračkách, kde roboty jsou všudy přítomné. A vím, o čem mluvím. Takže navíc roboty budou stále inteligentnější, samostatnější, budoucí roboty nebudou naprogramovány na to, aby opakovaly stále stejné úkoly, ale budou schopny se sami učit přijímat rozhodnutí a vykonávat úkoly, které dosud byly výhradně vykonávány lidmi. Je potřeba také říct, že evropský průmysl vlastně je na špici ve výrobě robotů a robotizovaných služeb. V roce 2014 to bylo 32 světové produkce robotů, ale vidíme, že Japonsko, Čína, Spojené státy jsou velice silní konkurenti a pokud nechceme, aby evropský trh byl zaplaven roboty, kteří, které pocházejí z jiných kontinentů a nedodržují naše normy a naše hodnoty, tak je potřeba, aby se Evropa pohnula kupředu a mobilizovala výzvy pro zákonodárce spočívají v mém, podle mého názoru to, abychom doprovázeli tento rozvoj, přemýšleli o dopadech a vytvořili rámec, který bude dostatečně flexibilní, abychom nepřiškrtili náš průmysl, ale současně dostatečně striktní, abychom ochránili spotřebitele, ale nejen spotřebitele, občany, abychom hájili lidskou důstojnost a hodnoty naší společnosti. Nebudu vstupovat do detailů všech těch návrhů, protože díky spolupráci s ostatními kolegy ta zpráva je poměrně složitá, poměrně zlouhavá, ale samozřejmě může být ještě doplněna, ale chtěla bych se zmínit o těch nejcitlivějších oblastech. Takže to, co určitě bude velmi obtížné, tak bude ochrana soukromého života, soukromí, toky údajů a vlastnictví údajů. Roboty nemohou fungovat, pokud nebudou propojeny vzájemně, takže oni potřebují údaje a zde je potřeba pracovat právě na té rovnováze a dodržovat proporcionalitu tak abychom věděli, za jakým cílem a do jaké míry je nutné shromažďovat údaje. Druhý problém to je bezpečnost. Nechci zase zde hovořit o kybernetickému zločinu a tak dále, ale je potřeba dbát na to, aby roboty od jejich vývoje byly vytvořeny tak, aby mohly eh, splňovat maximum bezpečnostních požadavků, takže musíme pracovat na standardizaci ale standardizace je nezbytná také k tomu, aby nedocházelo k tříštění jednotného trhu, protože máme zde průmyslové, průmysly, podniky v některých evropských zemích, které jsou velmi úspěšné, ale je potřeba nebo bude potřeba zajistit to, aby jednotný trh skutečně mohl dobře fungovat. Pak zde bude otázka autorských práv, protože už teď jsou roboty a budou další, které jsou tvůrci děl, takže jakým způsobem řešit otázku autorských práv. Potom je zde celá oblast zdraví, zdravotnictví. Roboti, kteří dělají diagnózu, jaká zde bude role lékařů. Možnost implementovat robotické protézy, které budou schopné například v případě nějakého postižení nebo nehody nahrazovat orgány. Zda bude tedy naše zdraví pozměněno. Myslím si, že vytvoření etického výboru ve všech zdravotnických zařízeních bude opravdu nezbytné, aby se řešily tyto otázky. Velká obava, která vlastně zaznívá ve všech diskusích, je, jsou pracovní místa, zaměstnanost. Ano, to je velká obava, protože roboty jako taková vlastně ruší pracovní místa lidí názory jsou roztříštěné. Asi 50% se domnívá, že ano, a asi 50% z expertů, že se budou vytvářet naopak nová pracovní místa. No přesně to nevíme. A jak budou působ, spolupůsobit lidé a roboti, jaká kvalifikace bude nezbytná pro tuto interakci. A předpokládejme, že budou zanikat pracovní místa, tak čím lidé, co budou lidé dělat tedy, čím budou plnit svůj čas, abych tak řekla, protože to jsou určité výzvy k úvaze také samozřejmě. A potom také případně úvaha o tom, jak budou lidé eh, vydělávat peníze tedy, nebo se financovat, jakým, jestli máme přemýšlet o nějakém univerzálním příjmu. A ta nejnaléhavější otázka, která patří do působnosti našeho výboru, se týká odpovědnosti robotů. Současná legislativa neřeší tyto otázky související s robotikou a vyzýváme tedy komisi, aby nám předložila návrh založený na striktní odpovědnosti, co bude platit tedy pro roboty, které jsou již nyní na trhu a pro roboty, které se budou vyvíjet v následujících letech. Vyvstává zde také otázka vytváření povinného pojištění pro roboty po vzoru stávajícího pojištění vozidel a případně určité odškodnění. Takže také pojišťovnictví vlastně bude se muset zapojit. A také ta zpráva požaduje, aby se dohlíželo na rozvoj, protože nové roboty, stále samostatnější, nezávislejší, inteligentnější, již eh, jsou ve výzkumu, již jsou testují v mnoha výzkumných laboratořích a bude tedy potřeba zanalizovat, jaká jsou nejlepší řešení pro to, abychom odpověděli na zítřejší výzvy, do jaké míry tedy bude potřeba poskytnout nebo při, udělit těm, těm robotům osobnost s určitými právy a povinnostmi. A myslím si, že toto je otázka, na kterou nemusíme odpovědět dnes, ale kterou musíme mít na paměti. Dnes určitě nenajdeme odpovědi na všechny otázky, ale musíme dbát na tyto věci daleko více, abychom se nestali pouhými pozorovateli nebo spotřebiteli rozvoje robotů ve všech kategoriích. Takže já doporučuji systematický přístup. Začněme tedy identifikovat jednotlivé kategorie robotů, aby se stanovil určitý rejstřík tak, abychom mohli ty roboty identifikovat a také bychom měli vytvořit určitou agenturu pro robotiku, která by měla nezbytné zkušenosti nejen v oblasti vědy a technologie, ale také v oblasti legislativy a především etiky. Já bych také ráda vyzvala komisi a členské státy, které financují výzkum, abychom nedělali výzkum zaměřený pouze na technologii, ale abychom přemýšleli také o společenských důsledcích, které budou tyto roboty mít v budoucnu nebo budou moci mít na náš každodenní život. Asi ne za pět let, ale ten horizont zase není tak vzdálený. Řekněme za 20-25 let bude potřeba tedy o tomto teď přemýšlet a připravit naše společnosti na, na toto. Takže domnívám se, že naše role je stanovit ty principy, podle kterých bychom chtěli, aby se robotika vyvíjela a pokud budeme jednat dostatečně rychle, tak, abychom mohli ovlivnit standardizaci, ke které bude určitě na světové úrovni docházet. Navrhujeme tedy určitou chartu doporučení pro etický výbor, jak tedy v těch výzkumných centrech, tak také pro uvádění na trh a jsou tam určitá doporučení nebo rady pro vývojáře robotů a také pro uživatele. A myslím si, že je velice důležité, abychom se shodli na těchto principech, abychom vyslali tento vzkaz, jak komisi samozřejmě, kterou žádáme, aby jednala, tak také průmyslu, který podle mého názoru očekává určité definice a doporučení od politiků, protože aby se ten průmysl rozvíjel, tak potřebuje určité jistoty, určitý právní rámec, zákony, aby mohl v jeho e, limitech působit. Já tedy nechci eh, už hovořit dále, ukončím toto. Doufám, že si pozorně tu zprávu přečtete a že budete vašimi úvahami přispívat eh, co možno nejkonkrétněji a těším se na další spolupráci s vámi. Máme léto na to, abychom o tom mohli přemýšlet a na podzim nebo po prázdninách se k tomu vrátím ještě na závěr, pane předsedo. Časový harmonogram po pozměňovací návrhy byl stanoven na 25. října aby i ostatní výbory měly dostatek času, aby mohli diskutovat o tom návrhu. Byla bych ráda, kdybychom ve výboru Jury schválili zprávu 29. listopadu a na plenárce, abychom hlasovali poslední prosincový týden. Byl by to pěkný vánoční dárek. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh... Ano, děkuji. Paní Komodýny, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si prošla ten návrh zprávy a myslím si, že paní Delvo si opravdu zasluhuje velké ocenění za práci, kterou zatím odvedla. V této zprávě reflektovala mnoho diskusí, které probíhaly na naší pracovní skupině a také e, i různé diskuse, které vedla s odborníky z praxe. Myslím si, že většina z toho, co je v té zprávě, je velice dobrý popis a i reflexe, která vychází z toho, co nám řekli odborníci a také i vlastně to um, odráží i výsledky našich diskusí. Myslím si, že bychom některé věci mohli trošku ještě potrhnout v té zprávě. Například dopad na stále vyšší využívání robotů třeba v určitých sociálních aspektech našeho života. Zpráva třeba také upozorňuje na těžkosti v oblasti zaměstnanosti, které to přinese, a i v tom, že se očekávají určité změny v našem životním stylu vstoup s tím příchodem robotů. Já bych chtěla ještě říct, že já sama osobně bych chtěla více zdůraznit sociální prvky života, Mm, které také ovlivní větší využívání robotů a umělé inteligence. Je dobré, že Evropa zde má mnoho know-how, že má, um, ale po, také to povede, uh, nebo také zde bude i větší konkurence ze strany jiných zemí mimo Evropskou unii a na tu konkurenci dokážeme zareagovat pouze tehdy, pokud dokážeme inovovat naše příslušné průmyslové sektory. Zcela jistě musíme zůstat v čele toho pelotonu. Uh, to znamená, že nestačí pouze přinášet legislativu a dávat výrobcům a investorům právní jistotu, jak navrhuje zpravodajka, ale myslím si, že musíme také zajistit i rovnovážný přístup, který pomůže firmám, aby mohly dále vyvíjet roboty, aby mohly více eh, tvořit. Ale zároveň musíme zachovat i věci, jako jsou základní hodnoty, dodržování základních mm, hodnot a také lidské důstojnosti. Domnívám se, že ten návrh zprávy je velice dobrý start k tomu, jak eh, vyřešit ty případné budoucí otazníky, ale myslím si, že na některé věci asi nenajdeme odpověď ani dnes, možná ani ne v té blízké budoucnosti. Zejména z toho důvodu, že vlastně si ani nejsme úplně jisti, jaké ty typy autonomních robotů zde v budoucnu budou. Nicméně i ta naše určitá nejistota v, tém, v tomto ohledu by měla v té zprávě zaznít, protože nám to umožní vytvořit takový rámec, který bude flexibilní. Bude to takový legislativní rámec, který bude pak možno adaptovat na jednotlivé etapy vývoje, k němž bude docházet. Na konci bych ještě znovu chtěla zdůraznit, že je velice důležité, abychom zde měli dokončený vnitřní trh i pro toto odvětví, protože tam bude e, mezi, vzájemná propojenost mezi těmi subjekty umělé inteligence. Máme zde třeba ta samoředitelná auta, která budou navzájem propojena. Takže je důležité, aby zde opravdu byla pravidla, která budou ve všech členských státech stejná. Nemůže se, nemohou se ta pravidla lišit, pokud chceme opravdu, aby tento celý systém se vyvíjel ve stejné trajektorii. Děkuji. Ještě předtím, než dám slovo dalším kolegům, tak bych vám chtěl připomenout, že už nám nezbývá ani ne 30 minut a ještě máme čtyři další body. Takže vás poprosím, abyste na to mysleli. Nyní pan Anderson. Děkuji, pane předsedo. Paní Delvo hovořila o tom, že s radostí prezentovala tuto zprávu a já mohu říci, že jsem si s radostí tuto zprávu četl. Domnívám se, že opravdu je to mm, taková dobrá reflexe práce naší pracovní skupiny, která už e, více než rok pracuje a můžeme říci, že teď už se vlastně blížíme konci toho začátku. Byl to opravdu velice dlouhý proces a ještě to bude dlouhý proces. Chci být ale stručný. V této zprávě je několik věcí, například ta otázka odpovědnosti, právní odpovědnosti. Pokud bychom se eh, každému tématu věnovali stejně podrobně, tak by ta zpráva nemohla mít 19 eh, stran, ale 100 stran. Myslím si, že mnozí říkají, že bychom vlastně všechny ty různé kapitoly měli ještě rozšířit a prohloubit. Ale myslím si, že tady celkově máme ještě dost času do toho 25. října, kdy je ta lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji, nyní pan Kavada. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je to naprosto zásadní etapa kterou musí projít náš kontinent a vážená paní Delvo, opravdu mám smíšené pocity, jsem okouzlen tou kvalitou práce, kterou jste s vaší skupinou odvedla, protože je tam všechno, co tam být má. A strávím velmi špatné prázdniny kvůli vám, protože budu muset přemýšlet o těch věcech, ale chtěl, abych to urychlil, tak řeknu jen jednu věc, pane předsedo, a to nemůžeme se tím zabývat jako ostatními běžnými otázkami, které řešíme v našich institucích. Je to něco za podstatnějšího co nás vlastně, co přesahuje využívání mechanických věcí, Eh, překonává to na něco jako eh, vynález vakcinace, očkování, objevení rozštěpení atomu, to byla také veliká změna v té době, to znamená atomová, atom, nebo jaderná energetika pro využívání ve zdravotnictví, v elektrárenství, ale také pro zabíjení. A nyní zde je tedy otázka budoucnosti lidských bytostí ve společnosti budou nadále vykonávat práci ve smyslu své nezávislosti, budou ovládat ty roboty, anebo se naopak stanou otroky robotu. A toto všechno si skutečně zasluhuje velmi hloubkovou úvahu, protože Nevíme zatím, kde ještě, kam až jdou ty limity. Může, do, může nastat nějaké povstání robotu. to už v literatuře všechno bylo, věci se vyvíjejí skutečně nesmírně rychle a velice vám děkuji za tu obrovskou kvalitní náročnou práci, kterou jste odvedla. Děkuji. Uh, thank you, Mr. Děkuji nyní pan Stadlmajer za komisi. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že se dostal slovo. Jako zástupce komise Nipre bych chtěl říci, že vítáme tuto vynikající iniciativu a také práci pracovní skupiny, kterou vede právě paní Delvo. My už zde máme eh, strategii pro jednotný trh, kde se hovoří, že je zde důležitá na takzvaný internet věcí, takže my vítáme Eh, vlastně tento, tuto zprávu a pracujeme vlastně mm, v podobné oblasti. Eh, máme zde mm, strategii jednotného trhu, také jste na to někteří dnes eh, hovořili, je důležité, aby zde bylo bezpečné prostředí pro investice i pro průmysl. Také jsme zahájili konzultaci, bylo to loni na podzim a ta konzultace skončila mm, koncem roku. Tam ta se také týkala právní odpovědnosti v oblasti internetu věcí. A je zajímavé, když jsme zjistili, že většina těch subjektů říkali, že ten stávající právní režim není dostatečný k tomu, aby se řešila otázka právní odpovědnosti v té oblasti internetu věcí. Strategie o jednotném trhu tedy řekla, že zde bude iniciativa o volném toku dat a tam se vlastně také budeme věnovat různým věcem, Eh, o kterých hovoří i tato zpráva, ale chceme se tomu věnovat už letos. Jednak právní odpovědnost, ale i další věci, jako je třeba vlastnictví údajů, smlouvy mezi jednotlivými stroji, machine-to-machine contracting. Takže komise také má různé své iniciativy. Každý rok eh, vynakládáme 80 milionů eur na různé výzkumné projekty, máme velice komplexní uh, portfolio, patří tam drony, patří tam samoředitelná auta nebo také ti chirurgičtí roboti. Rovněž spolupracujeme na otázce těch samoředitelných eh, aut a spolupracujeme v otázce eh, těch zkušebních eh, testů, zkušebních procesů. Také chci ještě říci, že se chystá schválení konkrétního nařízení a budeme také bojovat za to, aby docházelo stále k dodržování osobních, eh, ochrany osobních údajů a základních práv. Velice se těšíme na spolupráci s vaším výborem a se všemi poslanci, samozřejmě hlavně na spolupráci se spravodajkou paní Delvo. A já chci říct, že já jsem zde z generálního ředitelství Justice pro spravedlnost a kolega je zde z generálního ředitelství Connect, DG Connect ale opravdu je to takový symbol toho, že ta oblast je široká a že tam spadají různé věci, o kterých se jistě budeme ještě v budoucnu diskutovat. Děkuji, říká pan předseda, protože už někdo další se o slovo nehlásí, tak eh, se chci zeptat, zda paní Delvo se chce ještě vyjádřit. Ne, ne, ne, už nemáme moc času, takže já bych ráda pouze poděkovala všem kolegům a chtěla bych také zopakovat, že se těším, že tu zprávu nakonec ještě obohatím o všechny tyto věci a že to nakonec všechno ještě zkonkretizujeme. Děkuji, říká pan předseda, takže teď se dostáváme k bodu 27. Takže jedná se o výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. To je můj úkol, já jsem zde zpravodaj, takže já vás o tom stručně informuji. Jak víte, tak 14, pardon, 13. dubna Evropský parlament, Rada a Komise podepsali nový, novou interinstitucionální dohodu o lepším vytváření legislativy. Jury a Avko se rozhodli, že společně vytvoří smíšenou pracovní skupinu, která se má věnovat výkladu a provádění této dohody a která má rovněž připravit zprávu z vlastního podnětu na totožné téma. Jsou zde dva spoluspravodajové, pan Korbet, který zastupuje výbor AFKO a já jsem druhým zpravodajem zastupuji výbor Jury. 10. května tohoto roku eh, uspořádala tato pracovní skupina svou první ustavující schůzi, kde jsme schválili eh, dokument o, naš, o cíli naší práce a také indikativní časový plán. A také jsme se dohodli na tom, že vlastně všechny tyto, nebo že oba dva tyto dokumenty jsou takové Ehm, jakési živé dokumenty, které možná budeme také aktualizovat, eh, pokud k tomu bude důvod. Na naší schůzi také vystoupila paní Francesca Raty, která je zástupkyní generálního tajemníka a má na starosti pracovní skupinu parlamentu, která se věnuje právě provádění nové interinstitucionální dohody. to tedy ta pracovní skupina druhu Task Force. No a co plánujeme na té další schůzi? Tak bude to zřejmě v úterý nebo ve středu během dalšího Štrasburku. A já bych vás také s dovolením informoval, že konference předsedů se také mezi tím rozhodla zřídit další pracovní skupinu na toto téma. A Konference předsedů se rozhodla jmenovat předsedu Jury a předsedu Avko, takže tedy pan Korbet a také hlavní vyjednavač této dohody, pan Frhovštát, taky tedy budou členové této další nové pracovní skupiny. My jsme vyzváni k tomu, aby na příští schůzi konference předsedů jsme navrhli, jak, jaké uspořádání jste mít. Myslím si, že se všichni můžeme shodnout na tom, že se můžeme řídit dopisem pana Buska, který eh, navrhl, aby pan Sajer vedl jednání která se týká těch eh, hraničních kritérií. Bylo to vlastně i v minulosti tímto způsobem. A pak je zde ta druhá věc, ta se týká mezinárodních dohod. Tam bychom se také chtěli řídit eh, návrhem konference předsedů výborů, to znamená, aby, se, aby to vedli zástupci výboru INTA a AFET, ta budoucí jednání. To je z mé strany zhruba vše. Chcete se na něco zeptat? Nevidím někoho, kdo by se hlásil o slovo, takže děkuji. Můžeme se tedy teď přesunout na bod 28. Výměna názorů o dosažení prahové hodnoty pro udělení žluté karty, návrhu k vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. slovo získává pan zpravodaj, pan Lebreton. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Je to velice důležitý text, o kterém zde hovoříme, protože se jedná o návrh změny té slavné směrnice z roku 96 o vysílání pracovníků. Právní základ toho, této změny je ostatně stejný, jako platil pro tu směrnici tedy 62-53 smlouvy o fungování Evropské unie. Než se dostanu do technických podrobností, tak bych chtěl připomenout, že politicky jsem proti této směrnici o vysílání pracovníků, což to má důsledek i pro tu změnu. Když jsem toto připomněl, tak chci říci, že cílem této změny je eh, určitá vyjasnění vnést. Ta hlavní práva na práci v té hostitelské zemi by měla platit i na vysílané pracovníky. Kolektivní smlouvy budou platit pro ty, pro ty pracovníky odměna těchto vysílaných pracovníků by měla být stejná jako odměna místních pracovníků. Bude zde také povinnost zveřejňovat na internetových stránkách hlavní složky odměny těchto pracovníků a konečně směrnice se snaží provést určitou moralizaci subdodávek a brigádnických prací. Je zde tedy žlutá karta, která byla předložena národními parlamenty 11 členských států. Limit žluté karty je dosažen tedy. Jde o Dánsko, a země východní Evropy zejména. Ze snadného pochopitelného důvodu, že to jsou státy, které vysílají hodně pracovníků do zbytku Evropy a domnívají se, že jsou poškozeny těmito návrhy změn. Podle nich tento projekt omezí nebo je riziko, že omezí počet vysílaných pracovníků. Takže ty argumenty, které jsou zde využívány, je jich mnoho, nemohu, nebudu je opakovat všechny, ale jsou zajímavé. Abych vám je prezentoval, tak bych je soustředil do tří kategorií. Za prvé je zde argument procedurální postupu, který souvisí s tím, že podle mnoho, mnoha těchto států tento návrh směrnice je předčasný, protože podle nich by bylo potřeba čekat na vypršení lhůty pro transpozici předchozí směrnice hranice, než by se přešlo k následujícímu návrhu. Předchozí směrnice byla z roku 94 o provedení směrnice z roku 96 a lhůta pro transpozici by měla vypršet 18. června 2016. Takže to je první dosti zajímavý právní argument. Nevím, jest, co si o tom myslí komise, ale osobně já nejsem až tak přesvědčen tímto procedurálním argumentem. Zdá se mi, že nic nebrání k tomu, abychom se zabývali novou směrnicí, zatím, i když transpozice předchozí směrnice ještě, nebo ta lhůta pro její transpozici ještě nevypršela. Druhá série argumentů daleko zajímavějších se týká subsidiarity. A zde osobně se mi zdají zajímavé zejména čtyři argumenty, které jsou relevantní a působí skutečně problémy. První je odměňování těch pracovníků, které patří do působnosti členských států. A tedy je to zejména případ toho argumentu Dánska, a to je zajímavé, které konstatuje, že věta, která zaručovala, že odměňování stanovuje národní politika, byla zrušena v tom projektu, byla vyškrtnuta. Takže tam skutečně je určité vměšování se další unie do předchozí situace. Druhý argument je pojem rovného platu, stejného platu za stejnou práci ve stejném místě omezuje volný pohyb pracovníků a volný pohyb služeb. Zejména Estonsko a další státy používají tento argument. Třetí argument se týká odměňování, že ten pojem je poměrně nejednoznačný oproti minimálním mzdě v předchozím návrhu. A tento nejednoznačný pojem by poškozoval právní jistotu a v důsledku toho, zejména Maďarsko, poškozoval by subsidiaritu. A potom dostávám se ke čtvrtému argumentu, který je nejsnadněji pochopitelný, a to, že Evropská unie je obžalována státy, že se vměšuje do oblasti vyjednávání kolektivních smluv, to, a což by měla zůstat kompetence členských států, zejména Česká republika. Obě poslanecké sněmovny přicházejí s tímto argumentem, takže tyto argumenty se mi zdají poměrně seriózní. A to také vysvětluje, že ta žlutá karta byla předložena. A potom třetí a poslední série argumentů se týká proporcionality. To jsou argumenty, kterých je méně, ale minimálně jeden se mi zdá poměrně zajímavý, zejména Lotyšsko s ním přichází, které se domnívá, že je neuměrné přecházet o pouhé povinnosti vyplácet minimální mzdu k náročnějšímu principu rovnosti platu pro vysílané pracovníky. Zde je tedy myšlenka nepřiměřenosti, tedy přehnaných prostředků pro dosažení cíle. Několik zemí se trošičku znepok- připojuje k návrhu Lotyšska, i když ne zdůvodňují tento argument. Potom je zde další argument, který spočívá v tom, že prostřednictvím ekonomického rozvoje a nikoliv legislativním postupem by se měla zajistit konvergence platů v Evropské unii. Takže zde vlastně určitým způsobem Evropská unie jak si by nahrazovala nebo chtěla by nahrazovat volný ekonomický rozvoj a ekonomický pokrok. Na závěr bych ještě doplnil, že samozřejmě to, co vlastně je originalitou těchto vysílených pracovníků, že ty sociální dávky, sociální dávky se budou dále platit v té původní zemi. To znamená, že ti vysílaní pracovníci budou nadále levnějšími pracovníky než místní pracovníci. A na závěr tedy, takže co se týká subsidiarity a proporcionality, myslím si, že skutečně jsou zde velmi seriózní argumenty, které je potřeba zohlednit. Děkuji. Thank you very much. Uh, mis... Děkuji. Nyní pan eh, Děkuji bardzo. Děkuji za takto podrobné vylíčení této problematiky. Já bych si dovolil přispět pár argumenty z mého polského pohledu. Milí sromáždění, Unie, to není organizace, jejími členy by byly státy na zhruba stejné úrovni, ať už z pohledu DPH nebo výdělku. Je to samozřejmost, no a já bych řekl, že bychom si měli této záležitosti být všichni vědomi, kdykoliv hovoříme o právě této problematice vysílání pracovníků. Samozřejmě, že by budoucnost byla snáš, snažší a lépe předvídatelná, kdyby tomu tak nebylo, ale bohužel musíme s tím žít. Jak staré, tak i takzvané nové členské státy, které přistoupily po roce 2004, o tom vědí. My se snažíme zbližovat, vzájemně sobě přibližovat, ale čím více se například Polsku daří dotahovat do ostatních, tím více se jí hážou klacky pod nohy. No a bohužel jsem, jsme, jsme zde svědky určitých nehu, neduhů. Samozřejmá hospodářská výhoda, která spočívá v tom, že někdo je ochoten pracovat za nižší plat, se zdá, že je něčím, co vadí tím tradičním členským státům, které se snaží jednat protekcionálně, které se snaží uh, zamezovat tomu, aby eh, zaměstnanci pracovali jinde. Tedy žlutá karta zde je na místě a tady by se komise měla zamyslet, zda opravdu takové antagonizmy ještě nepřiostří a zda je to dobrý nápad. Polsko je lídrem v oblasti poskytování služeb všude v Evropě a nikoli pouze z důvodu nízkých platů. Například je tím důvodem i kvalita a to nikoli pouze u Polska, ale i u Česka, Litvy, Lotyšska a Estonska. Proto i západní investoři k nám přicházejí. No a i tam jdou do střední a východní Evropy, aby mohli vyrábět levněji, no a nemůžeme se jim divit, protože takto trh funguje i mimo Unii. Proto zásadně nesouhlasím s návrhem, aby biznismeni a podnikatelé ve střední a východní Evropě využívali ten mechanismus rovněž. Před několika lety bylo dosaženo dohody a máme nařízení, které zajišťuje, že nebude těchto zaměstnanců zneužívat vypracováno. Přestože ještě nebyla vypracována dopadová studie, tak už komise přichází s návrhem, který zachází mnohem dále, jak to máme vykládat, než že zde je zneužíváno či um, narušovan princip subsidiarity a právě uh, žlutá karta vůči komisi i um, tato situaci svědčí o tom, že lze účinným způsobem tuto zásadu využívat, proto já apeluji na všechny, abychom pomohli těm jedenácti členským státům, které s tím vystoupily a abychom ještě lépe přistoupili k problematice vysílání pracovníků a zamezili komisi v tom, co se snaží dělat. Děkuji, říká předseda. Než předám slovo dalšímu řečníkovi, budeme muset odložit zbývající body, které ještě máme mít na pořadu jednání pro dnešní dopoledne. A jako další pan Nielsen. Už máme pouhých 6 minut. Ano, já už budu rychlý. Já obvykle funguji ve výboru TRAN, kde rovněž jsem zpravodajem pro zprávu o sociálním dumpingu. Problematika je jak složitá u toho vysílání pracovníku, tak citlivá a máme zde celou širokou škálu názoru. Žlutá karta svědčí o tom, že i v nových členských státech jsou na to silné názory a my se musíme ujistit, že ten návrh, se kterým přicházíme, je nejlepší možný. Důležité je, že národní parlamenty, které přišly se žlutou kartou, opravdu přišly s vážnými argumenty, které například hovoří o e, svobodě, volby e, pracovního trhu, konkurenceschopnosti, tady se hovoří o stávající legislativě, která v mnohých zemích se ukázala jako problematická. Z mého pohledu bychom rádi viděli stejný plat za stejnou práci a návrh komise je krokem v správným směrem a parlament by se jim měl zabývat. Um, kauza Laval povedla k sociálnímu dumpingu ve Švédsku a e, vyjednávání, kolektivní vyjednávání znamenalo omezení konkurenceschopnosti zejména malých středních podniků. Nemůžeme se toho nedotýkat, protože je to citlivé. Musíme najít řešení a to kompromisní řešení, které bude funkční. Proto apeluji na komisi, aby nestahovalo ten návrh, aby jej neoslabovalo, protože parlament se tím návrhem zabývat musí. Uh, thank Děkuji a nyní ještě prosím kdokoliv bude hovořit, tak pouze na minutu. Ono je to obtížné, říká paní Regnerová, u takto závažného tématu. Proč máme tento návrh? Protože dochází ke zneužívání a protože jde o problematiku volného pohybu osob, což je jedna ze čtyř základních svobod, a právě tam jde o to, abychom se zabývali příslušnou úpravou na celoevropské úrovni, protože jde o přeshraniční služby. Týká se to stále více zemí. Nejde nám o to, co se děje v nějaké jedné konkrétní zemi, jde nám o všechny země. A samozřejmě, že všude musíme skoupat proporcionalitu a subsidiaritu a právě zde je víceméně nemožné se zabývat tímto tématem, abychom měli něco celoevropského. A pak ještě k těch transferech. Máme spravedlivou hospodářskou soutěž a i tu nespravedlivou. A právě nám jde o to, aby to zneužívání, to vykořišťování, eh, o němž hovoříme, kde máme konkrétní případy, abychom to omezili, případně tomu zamezili. A proto jde o to, aby vše v rámci možného a nutného bylo navrženo komisí a aby to pak bylo dodržováno. A tady rozhodně je třeba přiostřit. Děkuji, paní Gebhardt. Děkuji vám. Tady opravdu v skutku se jedná o nesmírně důležité téma. A ještě si musíme jednu věc ujasnit. Cílem směrnice o vysílání pracovníků je odpověď na mobilitu a na přezraniční povahu těchto prací. Čili tady se jedná o něco per se, což se nedá vyřešit v rámci jednoho členského státu, což se musí řešit celoevropsky. Jde zde o to, a tady 100% souhlasím s paní Regnerovou, zamezit situaci, kdy se někdo snaží um, někoho zneužít a rovněž i směrnice o poskytování služeb se o to snaží totiž zamezit neférové soutěži, soutěži mezi sociálními systémy členských států. O to nám nejde přece. Nám jde o spravedlivou hospodářskou soutěž mezi podnikateli na jednotném trhu Evropské unie. A proto na tom tak záleží a musíme se držet těchto principů. Další záležitost, kterou nesmíme ignorovat, Neustále nám rostou nové obchodní modely, rozrůstají se. Právě například i digitální trh. To už jsou nové podoby přeshraniční práce a musíme i pro tuto problematiku mít promyšlenou solidní odpověď, proto musíme na subsidiaritu reagovat v tom smyslu, že zde je nutná celoevropská odpověď, abychom pak mohli i jednat a potírat neduhy celoevropsky. Skepse, eh, která vzniká v Evropě, populismus, eh, my musíme mít pro něco takového alternativu. Alternativu, kterou nabídneme v rámci sociální Evropy a proto opravdu je důležité, abychom se do toho pustili správným způsobem. Pan Sayer. Má mikrofon. Yeah. Thank you very much. Uh... <clears throat> Děkuji. Jelikož se jedná o stručnost a apelujte na stručnost, tak chci pouze zdůraznit, že mám své názory. Pokud eh, přijde nějaký návrh, tak se budeme zabývat i my sociálními aspekty a souhlasím s kolegy, kteří zde předeslali, že ten návrh jde proti eh, nutné proporcionalitě a omezil by svobodu poskytování služeb a i poškodil by hospodářskou soutěž. Ale jelikož se nacházíme na půdě výboru Jury, musíme zvážit hlavně právní aspekty těchto věcí. Pak máme jiné výbory, které se budou zabývat ostatními aspekty. Jedna věc, které domnívám se, se musíme opravdu vážně věnovat, je Eh, postup žluté karty a tam je eminentní právní aspekt, totiž jedná se o směrnici či návrh směrnice upravující něco, co už upraveno je, zejména Řím 1, který hovoří o svobodě volby smluvního práva. Řím 1, 3, články 3 a 8 a tím se musíme zabývat. V této směrnici je záměr upravit něco, co už upraveno je nařízením. Takže to by mohlo vést k právní nejistotě. Další, už taková větší drobnost, totiž eh, odměňování na místo platu. Tam se objevuje tento nový pojem a zavádí určitou nejistotu do celého systému, protože plat je definovaná koncepce, kdežto odměňování, a to je možná úmyslné, zavádí zmatek. Tedy my jako výbor pro právní záležitosti se možná musíme obrátit na eh, své právní služby, abychom si vyjasnili určité právní aspekty u tohoto textu a měli bychom být nápomocni a já souhlasím, že rozhodně se tomu parlament věnovat musí. Ale jako výbor pro právní záležitosti domnívám se, že musíme jít právě touto cestou. Děkuji. Děkuji vám, pan Buda. Președinte, foarte pe scurt și concentrat pe această chestiune. Děkuji. Jsme jasně svědky porušování principu subsidiarity a proporcionality. To je na jedné straně. Na druhé straně máme u této potenciální směrnice problémy, protože porušuje smlouvu o fungování EU. To už Rumunsko zdůraznilo ve svém stanovisku. A tady vlastně se nejedná pouze o Rumunsko. Sice Rumunsko je dotčeno touto směrnicí, ale problémy jsou širší povahy. Totiž vše bude mít vliv na samotné postupy, které se týkají vysílání pracovníků. Zavádí totiž bariéry vůči vysílání pracovníků. A tady bude zcela jasný dopad. Celá řada smluv eh, už nebude pokračovat, či bude se snižovat i počet například vysílaných pracovníků, což jde jasně proti Junkrovu plánu. No a ještě, v neposlední řadě hovoříme o principu stejného platu za stejnou práci. A to není slučitelné s jednotným trhem, protože to, že se liší platy v různých zemích, je legitimní prostředek konkurenční výhody pro poskytovatele služeb. Mr. Zvivka. Pan Zvivka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Děkuji, pane předsedo. Dvě záležitosti. Za prvé, stoprocentně podporuji slova Josefa Sajera, totiž otázky, které se týkají pokusu pozměnit koncept smlouvy v článku 2. A tady já se celkově domnívám, že eh, komise zde spáchala tolik chyb, že by se měla okamžitě eh, že by měla okamžitě vše stáhnout. No ale pokud už chceme zmínit Řím 1, jak si eh, chce někdo vůbec měnit nařízení prostřednictvím směrnice. To by přece mělo vědět každé dítě v komisi. Jak to, že nevyužíváte svých právních služeb, které zcela rozhodně jdou proti svým posudkem, proti tomu, s čím přichází komise a stoprocentně to souhlasí eh, se všemi, kteří připomínají, že nemůžete prostřednictvím směrnice pozměnit nařízení, které už celá dlouhá léta přímo funguje a přímo aplikováno v členských státech. Tedy já apeluji i na právní službu Evropského parlamentu, aby přišlo s posudkem. Vím, že právní služby rady už připravují posudek a i máme záporné stanovisko právních služeb samotné komise. Ale teď ještě jedna věc. Je dobře, že o tom dnes diskutujeme, ale tady spíš jde o to, že by Evropský parlament měl nyní pozdržet jaká, jakoukoliv práci protože nyní je na tahu komise, která má smluvní povinnost oficiálním způsobem zaujmout stanovisko a pak to předat všem institucím, totiž reagovat na to, že obdržela žlutou kartu. Může ten návrh ať už stáhnout, může jej pozměnit, anebo nemusí konat a může pouze přiznat, že je a <laughs> nebo se může domnívat, že je moudřejší než ostatní. Ale i to nám musí sdělit. Dokud to neučiní, tak Evropský parlament není oprávněn v souladu se stávajícími předpisy jakkoliv dále o této záležitosti jednat. Děkuji, říká předseda, obrátíme se na právní služby o jejich stanovisko, jak už bylo zmíněno. Ještě než dám slovo panu Lebretonovi, tak eh, bych eh, ještě rád uvedla dva komentáře. Za prvé, měli bychom se na to dívat eh, trošku ze širšího pohledu. Ano, ten princip stejná mzda za stejnou práci na stejném místě. Pokud chceme spravedlivou spol, mm, spravedlivou konkurenci, tak bychom také mohli říci, že třeba v rámci jednoho podniku by měly být stejné mzdy. A pak druhý aspekt. Tento princip je v pořádku, ale když se podíváme třeba, jak vypadá jednání se Spojeným královstvím o těch eh, dávkách pro eh, pracovníky, tak eh, vidíme, že vlastně to jde zase úplně proti tomuto principu, který se prosazuje zde. Takže to byly pouze takové dvě malé, dva malé komentáře z mé strany a pana Lebretona poprosím o stručný závěrečný komentář. Konkluzion. Ano, velmi stručný závěr. Ta debata jen prokázala to, co jsem již zdůrazňoval, že jsou zde závažné právní problémy v tom textu, takže kladu si otázku, zda řešením by nemohlo být nadále vyzvat, pozvat příslušného komisaře na naši příští schůzi výboru Jury. Ano, <clears throat> myslím si, že to je dobrý návrh. Tato rozprava musí pokračovat na některé z dalších schůzí našeho výboru. No a ještě než ukončím dnešní schůzi, tak bych vás rád informoval, že bod 36 a 37, ty jsme dnes nestihli. Paní Kaufmann je nepřítomná, ale řekla, že proti těma dvěma tématům žádné námitky nebyly, takže vlastně, že tedy tyto dva body se nemusí projednávat. Příště nemusí se odsouvat. Takže odsuneme pouze ty body, které dnes měl ještě probrat pan Lebreton, na které jsme nestihli. Děkuji vám a setkáme se odpoledne na společném slyšení s výborem INKO.